Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Následující bod na našem pořadu jednání je výroční zpráva. Zpráva paní Tremosa i Balsels k výroční zprávě ECB za rok 2010. Chtěla bych eh, také přivítat eh, prezidenta Evropské centrální banky pana Maria Draghiho. Jménem celého Evropskému parlamentu mu přejeme hodně úspěchů v jeho velmi těžké práci. A nyní bych ráda požádala našeho zpravodaje, pana Tremosu i Balsels, aby si na čtyři minuty vzal slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane předsedo Draghi, vítám vás v tomto parlamentu. Rád bych poděkoval stínovým zpravodajům, asistentům a poradcům za velmi dobrou spolupráci na této zprávě. Drazí kolegové, dnes diskutujeme o zprávě ECB, která byla minulý měsíc širokou většinou schválena na výboru Econ. Pokud jde o e, řízení eh, dluhové krize chci uvítat intervenci ECB na trhy. Pokud je potřeba, tak eh, vás prosím, abyste v tom pokračovali v následujících eh, týdnech, protože tyto intervence zachránily euro. Bez nich by dnes situace byla horší. Také litujeme, že Evropská komise a členské státy váhaly při řízení krize. Především ve vztahu k zemím, eh, kterým chyběly potřebné reformy. To ECB velmi často přimělo k akci. Ve zprávě také vyjadřujeme obavy ohledně limitu intervence ECB. Měnová politika nemůže vyřešit eh, každý problém. Každá země je zodpovědná za svou vlastní daňovou situaci. Nemůžeme ignorovat, eh, že v rozvaze ECB je čím dál větší expozice rizikovým aktivům. ECB je dnes eh, vypůjčovatelem poslední instance. Pro bankovní sektor je to od května 2010. Pozorovali jsme úvěrový proud od ECB do evropských bank, které vykupovaly obrovské částky veřejného dluhu od ECB. A tato masivní pomoc eh, mohla odebrat motivaci k realizaci reformy v některých členských státech. Ve zprávě Chceme posílit eh, ekonomickou zprávu a řízení. Myslím si, že daňová disciplína je předpokladem pro větší evropskou integraci. Myslím si, že národní a regionální rozpočty by měly podléhat dohledu na evropské úrovni. Zpráva, kterou jsme odhlasovali, sdílí také názor pana Trišeta, to znamená, že potřebujeme evropského ministra financí, který by měl koordinovat eh, daňovou politiku a posilovat efektivitu eura. Tato dluhová krize ukazuje, že v měnové unii nemůže být daňová politika ponechána pouze v rukou členských států. Zpráva, kterou jsme odhlasovali, také zdůrazňuje potřebu toho, abychom měli eh, Evropskou pokladnu a chceme svěřovat také větší úkoly Evropskému mechanismu stability. Pane Draghi, já bych uvítal vaše reakci na tyto návrhy. Pokud je o transparentnost, Chci, aby eh, byl zveřejněn zápis zasedání rady, jako se dělá eh, v bance Spojených států, japonské bance, švédské bance, protože takovéto nezveřejnění je znakem slabosti Evropské unie. My potřebujeme jasnou zodpovědnost eh, v rozhodovacím procesu. V tomto smyslu budeme hlasovat pro zveřejnění zhrnutí ze zasedání Rady ECB. Doufáme, že ECB vyslechne demokratický hlas této sněmovny. Děkuji vám. Děkuji, pane Tremosoj Balsels. A nyní pan předseda. Jak říkal náš zpravodaj, velmi se těšíme na vaše návrhy. Thank you, madam Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Tremoso Děkuji vám, vážení poslanci Evropského parlamentu. Je mi velkou ctí vystoupit zde před vámi poprvé jako prezident Evropské centrální banky a je mi velkou ctí představit vám výroční zprávu ECB za rok 2010. První věc, chci vzdát hold svému předchůdci Jean-Claude Trichetovi. Eh, eh, v průběhu celého svého mandátu prováděl velice plodný dialog, dialog konstruktivní právě zde s Evropským parlamentem a já v této aktivitě chci pokračovat. A to stejnou intenzitou, stejnou silou, eh, jakou to, eh, jakou to dělal on. Dnešní zasedání je pro nás příležitostí podívat se na širší perspektivu na politiky ECB. Tímto způsobem se dotkneme také několika širších témat týkajících se usnesení Evropského parlamentu. Začnu několika málo slovy o hlavní monetární eh, politice a rozhodnutích souvisejících s ní, které jsme podnikli a výzvami, které před námi stály v letech 2010-2011. Jak víte, monetární politika ECB je konstantně řízena cílem zachování stability cen v eurozóně ve střednědobém horizontu. A když to říkám, myslím tím cenovou stabilitu v obou směrech. To se týká eh, jak stanovení oficiálních úrokových sazeb, tak implementace nestandardních prostředků a opatření. Letos na podzim se tenze na finančních trzích zintenzifikovaly ještě více, což má velice nepříznivé důsledky na podmínky financování a na důvěryhodnost na trzích. Rizika pro hospodářský výhled se zhoršila a slabší stupeň výkonnosti ekonomiky je eh, sám řídí cenu, náklady a platové podmínky. V tomto kontextu se ECB rozhodla snížit klíčové eh, úrokové sazby o 25 bodů, o 25 základových bodů, pardon, a to na začátku listopadu 2011. Dysfunkční eh, trhy vládních dluhopisů v několika eh, státech eurozóny omezují jednotnou monetární politiku, protože eh, způsob, jakým je tato politika transmitována do reálné ekonomiky, závisí na podmínkách na trzích z dluhopisy v jednotlivých zemích. Zhoršený mechanismus přenosu pro tuto monetární politiku má poškozující dopad na dostupnost a cenu úvěrů pro firmy a domácnosti. Toto je eh, ten jeden z nejdůležitějších monetárních důvodů pro nestandardní opatření ze strany ECB. A samozřejmě takovéto intervence mohou být pouze omezené. Vlády musí individuálně i kolektivně obnovit eh, svou důvěryhodnost vizaví finančním trhům. Tenze v státních trzích dluhopisů byly doprovázeny stresem v bankovním sektoru vzhledem k finančnímu propojení mezi vládami a bankami. ECB přijala e, několik opatření v letech 2010 a 2011, aby zajistila, že banky budou i nadále mít přístup ke zdrojům finančních prostředků. To jim umožnilo e, pokračovat e, v poskytování úvěrů jak firmám, tak domácnostem. A co je nejdůležitější, ECB prodloužila svou politiku eh, úplné eh, přiřazené likvidity, kterou požadovaly banky eh, při eh, stálých úrokových sazbách. Tato maximální maturita likvidity byla prodloužena nejprve na 6 a poté na 12 a 13 měsíců. Nový program Covered Bond Purchase Program byl spuštěn teprve nedávno a toto je program o velikosti 40 miliard euro. Kromě toho likvidita v amerických dolarech eh, byla eh, nabídnuta bankám na období tří měsíců. Včera eh, v rámci globálně koordinované aktivity s americkou centrální bankou, japonskou bankou, Bank of England, Bank of Canada a švýcarskou národní bankou jsme se dohodli snížit cenu poskytování prostředků v amerických dolarech v ostatních, eh, v ostatních oblastech, včetně oblasti eurozóny. Kromě toho jsme se dohodli jako eh, nástroj pro boj s krizí eh, připravit dočasné bilaterální svopy likvidity, tak aby byla likvidita poskytnutelná v jakékoliv jurisdikci, v jakékoliv měně, pokud to zapříčiní situace na trzích. Eh, řídící rada ECB se setká ve čtvrtek příštího týdne a nyní jsme tedy v předrozhodovacím období a nic, co já zde říkám, nesmí být nějak interpretováno v kontextu budoucích eh, rozhodnutí v oblasti monetární politiky. Ale pokud jde o stávající situaci, upřímně řečeno, není zde nic moc více, než co, můžeme, než co můžete číst v mých nedávných sděleních. Uvědomujeme si eh, soustavně stížené podmínky pro banky vzhledem ke stresu v oblasti suverénních dluhopisů, státních dluhopisů. Uvědomujeme si pevně napnuté trhy a nedostatečnost eh, finančních prostředků v některých finančních segmentech. Také si uvědomujeme, nedostatky v rozvahách, eh, nedostatky v oblasti získávání kapitálu a cyklická rizika související s ekonomickou recesí. Nyní se podíváme na celkové fungování Evropské hospodářské a monetární unie. Podíváme-li se na roky 2010 a 2011, vidíme, že jsme dosáhli značného pokroku v rámci ekonomického řízení, ačkoliv si uvědomuji, že v době krize toto možná není úplně evidentní. Evropský parlament významným způsobem přispěl k tomuto pokroku a ECB mu za to děkuje. Eh, takzvaný Sixpack, Evropský semestr a Europlaspekt. To jsou všechno iniciativy, eh, které nastavují eh, situaci pro užší spolupráci a lepší dohled nad hospodářskými politikami v EU, konkrétně v eurozóně. Nicméně stávající situace je i nadále nepříznivá. Připravili jsme tyto nové mechanismy, ale jejich pozitivní dopady na důvěryhodnost vlád a jejich fiskální politiky zatím nejsou vidět. Kromě toho, změny vlád, které proběhly v některých eh, exponovanějších zemích, eh, zatím neměly eh, téměř žádný dopad a situace zde na finančních trzích je i nadále velice křehká. Základní otázky se objevují každý den a tyto otázky vyžadují odpověď. V jádru těchto otázek není pouze důvěryhodnost vlád a jejich politik a skutečné provádění slíbených reform, ale jde i o celkový design naší, našeho společného fiskálního daňového řízení. Já si jsem jist, že nový dohledový rámec obnoví v čase důvěryhodnost. Jsem si také téměř jist, že celkově jsou všechny země na správné cestě z krize, ale je potřeba vyslat důvěryhodný signál tak, abychom zajistili krátkodobou důvěryhodnost na trzích. Já si myslím, že naše hospodářská monetární unie potřebuje eh, nový fiskální přístup, to znamená základní redefinici fiskálních daňových pravidel a daňové závazky Eh, eh, a jejich zopakování, tedy zopakování závazků, které už byly učiněny. Vzhledem k tomu, že zde nyní máme opatření, která v podstatě jsou jádrem a do jádra, do, do, do detailu popisují monetární politiku, to znamená máme nezávislou centrální banku, která má za cíl zachovat stabilitu cen, eh, tak můžeme říci, že takováto opatření zajistí uplatnitelnost fiskálních pravidel a to, že vlády a, vlá- a jejich závazky budou eh, plně důvěryhodné, jak individuálně, tak společně. Můžeme se ptát, zda toto opatření stabilizuje finanční trhy a do jaké míry je toto důvěryhodné řešení eh, dlouhodobé, uplatnitelné i na krátkodobém horizontu. Naše odpověď je, že tento prvek je naprosto zásadním prvním krokem na cestě za obnovením důvěryhodnosti. Další kroky můžou, mohou následovat, ale důležité je jejich naplánování. Ze všeho nejdříve je důležité získat společně uplatnitelné fiskální Eh, fiskální opatření. Důvěryhodnost funguje i zpětně. Pokud budeme mít dlouhodobou kotvu, bude zachování důvěryhodnosti na krátkodobém horizontu mnohem snažší. Konec konců investoři už se rozhodují, a to v rámci dlouhodobého horizontu, zejména pokud jde o vládní dluhopisy. Nová fiskální opatření budou nejdůležitějším signálem z eurozóny a jejich vlád na cestě za eh, komplexním prohloubením hospodářské integrace. Představovalo by to rovněž také jasnou trajektorii pro budoucí evoluci eurozóny, čímž bychom eh, zpětně nastavili i očekávání ostatních hráčů na trhu. Pokud jde o přesný právní proces, který nás posune směrem k skutečné hospodářské unii, zde si musíme nechat volné ruce. E, velké změny smluv nelze vyloučit, ale lze si představit i rychlejší procesy. Ať už bude přístup jakýkoliv, firmy, trhy a občané Evropy očekávají, že my, tvůrci politik, budeme jednat rozhodně, abychom krizi vyřešili. Je čas přizpůsobit design eurozóny pomocí sady institucí, pravidel a procesů tak, abychom splnili všechny nároky monetární měnové unie. Děkuji vám za pozornost. Much, uh, Děkuji vám, pane eh, prezidente. Vy jste nám eh, toho řekl opravdu mnoho. Nyní přejdeme k rozpravě na toto téma. Nejprve dám slovo panu eh, Gay Mitchellovi jménem frakce EPP. Dvě minuty, prosím. Děkuji paní předsedkyně, eh, děkuji panu Spravadovi, děkuji panu Dragimu, vítám ho při jeho prvním vystoupení zde. Vítám také to, co jste řekl ve smyslu rychlejší reakce a změny smluv. Kromě toho vítám potvoru ECB pro likviditu v celé Evropské unii, eh, bez níž bychom nebyli, eh, ne, nemohli přežít ani do současného okamžiku. Nicméně eh, stojí před námi velké, velice vážné výzvy. Jsme na velice nebezpečné křižovatce v evropských dějinách. Emise eurobondů a věřitele poslední záchrany je vysoko na našem seznamu priorit. Ať už to bude Evropská centrální banka, EFSF nebo kdokoliv jiný, je to důležité téma. Přišel čas kdy už nemůžeme váhat. Toto je ten problém, se kterým se potýkáme a pokud vyžaduje tato situace změnu smlouvy, tak říkám, pustme se do toho. Pracujme na předpokladu tom, že tato změna smlouvy bude i retrospektivně schválena členskými státy. Pokud bude fungovat, tak s ní eh, členské státy budou souhlasit. Ale eh, to schválení trvá dlouho, v některých zemích je potřeba i referendum a já jsem přesvědčen, že tolik času nemáme. Můžeme říci, že zde máme velice jasný právní požadavek, ale to je něco jako říkat, že Titanikem neodbočíte ani doleva, ani doprava, protože vám to neumožňuje semafor tak ho radši necháme nabourat do ledovce. A pak e, budeme spouštět záchranné čluny a sbírat přeživší na hladině. E, eurozóna a euro jako takové e, se nesmí ubírat stejnou cestou jako tento pomyslný Titanic. Já si myslím, že před psaným právem je právo přirozené. Musíme jednat nyní. Máme Eh, jsme ve složité situaci a není úkolem politiků, je úkolem státníků, aby se s ní vypořádali. A já doufám, že se s tímto závazkem náležitě vypořádáme. Já si myslím, že bychom si všichni měli přečíst znovu a znovu projev polského premiéra eh, z nedávné doby z Německa. Já si myslím, že to, co on v něm říká, je naprosto zásadní pro nás, pro všechny je zásadní, aby jsme to pochopili, pokud chceme zachovat budoucnost Evropské unie. Děkuji mnohokrát. Eh, další řečník je pan Kutas. Máte dvě a půl minuty, prosím. K, mulțumesc, domnule președinte. Děkuji, pane předsedo. Vážený eh, pane eh, Drágy, vítáme vás v Evropském parlamentu, vážení kolegové. Eh, chtěl bych nejprve poděkovat panu Tremozovi za velice dobrou spolupráci V současné situaci, která je velice nestabilní, eh, bude eh, role ECB velice důležitá a aktivita ECB proti turbulencím na trhu není ovšem dosud dostačující. Nezávislost Evropské centrální banky by měla být zachována. Tato banka by měla být věřitelem eh, posledního útočiště pro zemi země eurozóny, tak abychom mohli dělat kroky proti spekulacím a bránili prohlubování krize. Pokud se banka zhostí této ústřední úlohy, tak to prohloubí důvěru v celé eurozóně. Důležitou úlohou ECB eh, e eh, nebo tato důležitá úloha by měla být doplněna eh, opatřeními, Eh, jako je například harmonizace daňové politiky členských států a posílení Evropského eh, stabilizačního fondu. A proto vítám návrh komice eh, ze 23. listopadu pro to, aby se eurostáty spojily. Myslím si, že je to velice důležité pro stabilitu tohoto trhu a myslím si, že by všichni měli z tohoto řešení prospěch. Snížilo by to celkové náklady zadluženosti a zároveň by to uvolnilo likviditu na finanční trhy. Závěrem bych chtěl říci pouze jednu věc. Pevně tomu věřím. Evropská měna bez staňové politiky, která bude společná, nemůže fungovat. A toto musí doplňovat měnovou politiku. Děkuji a slovo má paní Gulár. Máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane Draghi, jsme velice rádi, že jste opět mezi námi. Byla bych ráda, kdyby tady bylo více našich kolegů, kteří by eh, vám tady tím zdali čest. Pokud jde o nezávislost ECB, myslím si, že bylo eh, dobře, že to tady eh, paní Merkel, pan Monty a pan Sarkozy řekli naprosto jednoznačně. Pro nás v Evropském parlamentu je to také velice důležité. Princip nezávislosti vám samozřejmě dává větší zodpovědnost, také pokud jde o radu guvernérů, ale my vám důvěřujeme, pokud jde o eh, rozhodnutí. Eh, různé spekulace o tom, eh, co by ECB měla říci a také pokud jde o vaši vnitřní organizaci, podle mého názoru škodí euru a také nezávislosti centrální banky. Chtěla bych tady zdůraznit jedno další téma, a to je komunikace. Je přirozené, že se tady diskutuje a protože je to důležité, tak je tady opravdu velmi živá diskuze eh, v rámci Rady guvernérů a já si myslím, že tady je potřeba, aby zvítězil eh, týmový duch a aby eh, ta rozhodnutí byla hájena v obecném zájmu Evropské unie to by mělo být upřednostňováno před národními zájmy, je tady potřeba, aby to bylo transparentní, ale ehm, tady je, myslím, důležitější, aby se některé informace nešířily do národního tisku, aby se tam neříkaly věci, které nejsou v souladu s tím, co bylo společně rozhodnuto. Velmi často se říká, že politici hovoří příliš nebo že ženy eh, hovoří příliš a já si myslím, že naopak by to mohly být muži, eh, někteří eh, no, odborníci, kteří by měli být více sticha. A chtěla bych zdůraznit, že máme jednu jedinou eh, společnou smlouvu, eh, měnu a eh, disciplína je důležitá a péče o disciplínu a dodržování pravidel. To je velice důležité také, pokud jde o hájení jednoty Evropské centrální banky. Jinak vám přeji mnoho odvahy, počítám, důvěřujeme vám nebo spoleháme na vás. Děkuji, nyní má slovo paní Swinburne na jednu minutu. Děkuji. Já chci pogratulovat panu Dragimu eh, k jeho nové funkci a přeji mu hodně štěstí v této složité době. Nicméně ta eh, debata mezi paní Merklovou, panem Sarkozym a ostatními eh, ohledně budoucí role ECB je něco, co musíme zmínit. Mimo jiné a ze všeho nejdříve musíme zachovat nezávislost ECB, zejména nyní v době krize. Důvěryhodnost je naprosto klíčová. Pokud členové eurozóny budou chtít, aby ECB byla e, věřitelem poslední záchrany, musí tuto roli legitimizovat a to co nejdříve. ECB nemůže být politickým kopacím míčem e, pro to, aby e, skorovali národní politici. Podíváme-li se na možnosti dalších opatření, která e, členské státy mají nebo nemají dělat, můžeme říct si toto. Členské státy si musí dělat pořádek před vlastním Prahem a to platí pro členy eurozóny i pro ostatní členské země EU. Před dvěma plenárními e, zasedáními jsme schválili nová opatření, která by členské státy měly co nejdříve e, provádět, aby se limitovaly deficity rozpočtu v členských státech na přijatelnou úroveň. Klíčová je opět přitom důvěryhodnost. Děkuji. Děkujeme. Nyní má slovo pan Čuntis. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, vážený pane prezidente Draghi, cílem ECB pro stabilitu cen bez ohledu na dopady na reálnou ekonomiku se ukázala katastrofická a to je zdůrazněno i v naší zprávě. Já bych navrhnul, abychom vedli diskuzi, abychom změnili roli ECB. Další věc, v roce 2010, a teď diskutujeme tedy o výroční zprávě z roku 2010, ECB hovořila o inflaci a říkala, že bychom neměli omezovat zisky spekulátorů, spekulantů, kteří nás vedli k této hrozné situaci. V současné době je to vyšší než v USA nebo ve Velké Británii. To, co se říká o nezávislosti ECB, je dnes velmi diskutabilní. Nezávislí bankéři vystupují jako premiéři v jednotlivých zemích, takže centrální banka je manipulována a je nutné, aby se to změnilo a proto potřebujeme politickou a parlamentní kontrolu ECB. Thank you. Um, Děkujeme. Dále pan Godfrey Bloom a jedna minuta. Well, thank you, Mr. President, and uh, I hope I... A děkuji, pane předsedo. Eh, doufám, že si budeme moci potykat s tím, že jsme na jedné lodi, táhneme za jeden pro vás. Děkujeme vám také, pane prezidente Draghi, že jste přišel, aniž by přišel kdokoliv další. Já jsem si tuto zprávu přečetl velmi pozorně, na rozdíl od svých ostatních kolegů. Eh, musíme se zaměřit na možnosti jednotného monetárního fondu, jednotlivé finanční rezervy, jednotné eh, centrální banky, což je manifest evropské diktatury, kterou počítám Evropská, eh, eh, britská konzervativní strana přivítá s otevřenou náročí, jako obvykle, a když už nebude hlasovat pro, tak se aspoň zdrží, že, jak to známe. když dovolíte, eh, Ocitoval bych eh, rád několik válečných básníků v Británii, kteří hovoří o tom, že přátelství se často v době krizí rozpadá. A já vám děkuji, říká pan předseda, za tuto kulturní vložku a za to, že jste dodržel čas. Dále má slovo pan Andreas Mölzer na jednu minutu. Pane Evropská centrální banka eh, je výlučně zodpovědná za stabilitu eh, evropské měny. Její hlavní úkolem je, aby eh, tady omezovala inflaci. Útokem na trhy od roku 2010 a už je tady asi 2 miliardy euro vysoká částka a Evropská centrální banka tady překročila své pravomoci. Tím, že se Evropská centrální banka pohybuje v šedé zóně mezi fiskální a měnovou politikou, eh, tím se nijak nesnižuje eh, úrokové přeměno na členských státech. Evropská centrální banka eh, ztrácí věrohodnost a navíc je to velice nákladné. Evropská centrální banka podle mého názoru už se nesmí ubírat touto slepou uličkou. Stojíme tady před důležitými rozhodnutími mezi eh, tedy eh, deflačním kolapsem hospodářství a dalšími nebezpečími. Musíme ta nebezpečí odvracet tak, aby eh, eurozóna nebyla stržena do propasti. Eh, Děkujeme mnohokrát. To byli tedy všichni mluvčí za eh, poslanecké frakce. Nyní tedy další žádosti o slovo. Nejprve paní Gal Pelč, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat nebo přivítat pana Maria Draghiho u nás v Evropském parlamentu a chtěla bych také poblahopřát eh, panu zpravodaj za vynikající práci, protože on tady velmi eh, výstižným způsobem eh, popsal tuto situaci, opatření Evropské centrální banky a pokud jde o budoucí práci a zodpovědnost Evropské centrální banky, tak ona bude i nadále zodpovědná za jednotu měnových eh, politik a tak to bylo i v roce 2010. A já si myslím, eh, že Evropská centrální banka by tady opravdu měla zakročit, pokud jde o eh, potírání zadluženosti, měla by podporovat likviditu tím, že bude eh, vykupovat eh, rizikové státní cené papíry a eh, členské státy si díky tomu budou moci oddechnout a potom budou schopny provozovat ekonomickou politiku, která podpoří investice. Důležité je, abychom měli dostatečný finanční přehled a dostatečnou finanční kontrolu. Myslím si, že je dobré zamyslet se nad tím, jak Evropská centrální banka může hrát roli ve vytvoření eh, globálního finančního eh, fondu v Evropské unii. Potom bychom byli méně závislí na eh, mezinárodních instancích. Tady měli bychom tady Evropský fond a také bychom se měli zamýšlet nad tím, jak naložit tedy s euroakciemi, s eurobondy? Ten mechanismus bychom měli promysle, promyslet. Důležitá je samozřejmě komunikace, tak aby nebyla poškozená důvěryhodnost. A myslím si, že návrh pana zpravodaje je velice vhodný v tom, že dokumenty ze zasedání ECB by měly být dány k nahlédnutí eh, institucím a já vám přeji také, pane Dragi, mnoho eh, úspěchů. Děkujeme mnohokrát. Pan, nyní eh, paní Galpelc, eh, pan Bloom mává modrou kartou. Ehm, přijmete jeho otázku? Pane Blume, máte 30 sekund. Eh, bylo zmíněno, nakupování rizikových asetů, rizikových aktiv a mě to trošičku mate. Já jsem odborný, eh, odborník na ekonomii. Eh, víte, jakými penězi si tyto rizikové, eh, tato riziková aktiva chcete nakoupit? Kde ty peníze seberete? Bude to od nějakých penzistů v Yorkshireu v mém volebním okrsku, jak, jak to už tam několikrát proběhlo? Kde získáte ty peníze na záchranu tohoto už selhalého, selhavšího projektu? Köszönöm képviselő kérdését, bár nem értek Děkuji. Já eh, nesouhlasím s touto otázkou. Vy to formulujete velice provokativním způsobem. Pokud jde o ekonomickou situaci, tak zápolíme s krizí a pokud Evropská centrální banka nebude hrát svou úlohu a nebude zaujímat eh, příslušné stanovisko a kroky, tak potom vaše otázka eh, je také otázkou faktů. Já si myslím, že tady není dobré pokládat si otázku, s či, čím budou ty peníze, za které se budou vykupovat eh, riziková aktiva. Musíme tady vytvořit eh, stabilní politický základ, jinak se nedostaneme v eurozóně s krizem. A eh, já s vámi nechci diskutovat o selhání eura. Děkuji mnohokrát. Bylo by opravdu svátečním dnem, kdyby pan Blum nebyl eh, provokativní a neprovokoval nikoho. Dále máme pana Hoanga Noka. Dvě minuty, prosím. Drazí kolegové, pane prezidente Evropské centrální banky, tato výroční zpráva konečně boří některá tabu. Stanovisko komise vytvořilo Evropskou ratingovou agenturu a počítá s částečným pozastavením ratingu zemí, které čerpají evropskou pomoc. Uznávají se také eh, státní tituly na sekundárním trhu. Tím si státy mohly zachovat balanci a nadále si půjčovat na mezinárodním trhu a tím se zabránilo krizi likvidity. Ale aby se vyřešila krize státního dluhu, tak je nutno, aby ECB měla právo působit na primárním trhu, kde se stává nelikvidní. Německo má problém získávat peníze, vydávání italských dluhopisů probíhá za stále vyšších eh, sazeb a kdyby Itálie selhala, tak by to velmi ohrozilo zdraví bank, ty by nemohly udělovat úvěry a nebyly by schopny dodržovat požadavky na solventnost. Zpráva parlamentu také říká, že třeba mít Evropský rezervní fond. Stejně jako ve Spojených státech má mít schopnost vydávat federální dluhopisy. ECB stejně jako ve Spojených státech a ve Velké Británii má mít právo vykupovat tyto eurobondy. Víte, že tyto dvě země se financují za historicky nejnižší sazby, a to i přes relativně nízkou známku od ratingových agentur. Nemáme stejnou situaci jako ve 20. letech v Německu. Výrobní kapacity jsou dnes nedostatečně využívány, takže zde není inflace kvůli poptávce, je zde inflace kvůli nákladům, kvůli změnám platu a kvůli tomu, že se nedostatečně nebo nery, nedostatečně rychle platí a tím pádem klesá cena surovin. <clears throat> Je třeba přiznat, že v době recese je absurdní eh, zaujímat eh, takovou eh, rozpočtovou ortodoxní politiku. Děkuji. Dále pan Strejček. Máte minutu a půl.

Já zde mám vyděračský dopis, který byl zaslan italské vládě 5. srpna, který hovoří o přesných úsporných opatření, která je potřeba implementovat. Každé z těchto opatření eh, obsahuje útoky na dělnickou třídu a na jejich práva. Eh, bylo to napsáno vámi, pane Draghi, a podepsáno vámi a panem Trišetem. Je to od centrální banky končí to větou, důvěřujeme tomu, že vaše vláda přijme eh, všechny náležité aktivity. Samozřejmě ta hrozba zde byla nevykupování italských dluhopisů. E, trojka z ECB uplatňuje e, úsporná opatření, která způsobují chudobu lidí v Portugalsku, Irsku a Řecku. ECB je také spolukonspirátorem v těch tajných převratech, které nyní probíhají v Itálii a v Řecku, kdy se nahrazují zvolené vlády vládami bankéřů. Prosím, můžete už přestat s tou přetvářkou, kterou jste, jste dnes opakoval, že ECB je nezávislá instituce? Nemáme žádnou demokratickou kontrolu nad ECB, nepřispíváte žádným způsobem eh, k demokracii, pouze pomáháte evropským bohatým a jste takovou, eh, takovou eh, útočnou složkou, kterou bohatí rádi používají. Dále děkujeme pan Morganty. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Evropská centrální banka poměrně dobře v rámci možností plnila svou roli za krize. Podařilo se jí zachovat eh, nízkou inflaci, kupovala cené papíry a snažila se udržovat likviditu. Někteří by chtěli dát ECB nové pravomoci. Nikdy nemůže být ECB Fedem, protože Evropa je jiná než Spojené státy. Evropská centrální banka by ale neměla v budoucnosti si dovolit podrobně eh, zasahovat svými veřejnými směnkami. Je pouze nutné eh, říci, co by asi tak se mělo dělat, ale je nakonec na členských státech, co se bude dělat. Veřejné cené papíry to je věc, která se hodně dramatizovala. Není možné, aby eh, země v eurozóně by měla platit vyšší úroky než ostatní státy. Musíme dospět k řešení prostřednictvím evropských dluhopisů, abychom zabránili tomu, aby země v krizi Eh, musela tímto trpět. Děkuji mnohokrát. Eh, dále pan Pallone, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, pane prezidente Draghi, vítám vás eh, v tomto sále ve funkci nového prezidenta ECB jménem italské delegace Evropské lidové strany. Dáváme si pravidla ohledně rozpočtu a přísnější daňové disciplíny, ale v této chvíli potřebujeme okamžité odpovědi a já mám pocit, že debata o evropských dluhopisech vyžaduje čas a ten my nemáme. Potřebujeme spíše opatření pro růst a proti stagnaci. V průběhu krize ECB hrála důležitou roli tím, že skupovala dluhopisy státu, které se staly předmětem spekulace, udržovala nízkou eh, cenu peněz a nízkou inflaci. Rychleji než evropské instituce reagovala a byla také efektivnější. Krize se ale stala krizí našeho společného eura. Potřebuje podporu jako každá jiná měna. Nicméně Evropská centrální banka eh, nemá autoritu jako jiné centrální banky. Evropská centrální banka by měla nepřímým způsobem financovat země, to znamená prostřednictvím Mezinárodního měnového fondu a tím, aby hrála roli v první linii a bojovala by proti dluhové krizi. Ptám se ale, zda je tomu skutečně tak. Ještě více to svědčí o tom, že je nutno z ECB přejít ke skutečné Evropské centrální bance, která bude dávat záruky, bude dělat dohled, ale bude také vydávat peníze. ECB se musí stát věřitelem poslední instance, jako americká federální banka, musí být garantem měny, stejně jako je tomu ve Velké Británii nebo v USA. To by přispělo také k tomu, aby se vytvořila Evropa solidarity a Evropu států, jak chtěli naši otcové zakladatelé Adenauer, Spinelli a de Gasperi. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Dále panský Kluna, dvě minuty. Děkuji, vážený pane předsedo, vážený pane prezidente Centrální banky. Eh, není to pouze neštěstím, že se nacházíme na okraji katastrofy. Je to kalkulovaný akt všech aktérů angažovaných v osudu eura. To nás dostalo do této situace. Je to jejich vypočítavost, jejich chtíč dostat situaci až do, vyhraně, do vyhraněnosti, aby ji co nejvíce mohli využít. Vidíme to například u věřitelských zemí v eurozóně, aby dostali co nejlepší podmínky pro své úvěry pro zadlužené země, aby se minimalizoval eh, morální hazard, aby se stížila jejich, eh, jejich úspěšnost při úsporných opatření a aby se získal souhlas eh, s těmito opatřeními ze strany populace, ať už jedním způsobem nebo jiným. Samozřejmě všichni vědí, že není v zájmu nikoho, aby jakákoliv země zbankrotovala. Evropská centrální banka samozřejmě nechce se stát věřitelem poslední instance, doufá, že euro, eurozóna najde své vlastní politické řešení. Vidíme však ale i eh, vidíme však ale také zanedbání práce ze strany Evropského parlamentu, kdy se pouze hovoří o sixpacku a stále se doufá, že tentokrát z toho celého vyjdeme těmi správnými dveřmi a nic se vlastně nestane. Vidíme zanedbání i ze strany rady eh, v používání takových různých slov, jako jsou eurobondy, různá tabu a vůbec jiné způsoby hledání té stříbrné kulky, která nás všechny nakonec zachrání. Nicméně musíme si uvědomit, jaké nebezpečí nám hrozí. Hrozí nám to nebezpečí, že budeme spláchnuti do výlevky dějin jako politická třída vzhledem k depresi a krizi, která momentálně v Evropě hrozí. Technicky vzato řešení zná každý, kdo je ochoten poslouchat a naslouchat ostatním. Mezi tato řešení patří například nástroje, které eh, vytvářejí společné závazky pro všechny členské státy eurozóny a zahrnují také neprůstřelné řešení eh, problému morálního hazardu. Já bych navrhl, abychom se za, konečně začali zabývat těmito fundamentálními opatřeními, všechno ostatně je podružné, ale musíme jednat co nejdříve, nebo bude pozdě. Děkuji mnohokrát. Dále pan Čarnecký, ale e, vidím, že on mi pomůže kompenzovat e, prodlevu, protože tu není. Tím pádem dostane slovo pan Paška na jednu minutu. Eh, děkuji, vážený Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, eh, vážený pane guvernére, Eh, pokud je o rok 2010, tak Evropská centrální banka navzdory nesouhlasu členských zemí nakupovala eh, dluhopisy eh, států eurozóny na sekundárních trzích. V uplynulých dnech ale nedokázala tyto nákupy stabilizovat. Mezi bankovního trhu potřebovala stáhnout 3,5 miliardy eur, ale po různých operacích to bylo 249,2 miliardy eur. To znamená, že evropské banky drží hotovost a neposkytují ji ani centrální bance a i to, že objem nakoupených dluhopisů začíná být příliš vysoký na to, aby to banka eh, dokázala eh, zvládnout a nenavyšovala eh, království eur ve finančním systému. Pokud by tento trend pokračoval, znamenalo by to pro Euroba, eurozónu kvantitativní uvolňování a tím pádem negativní dopad na kupní sílu evropské měny. Proto je, pane guvernére, potřeba velice citlivě modifikovat politiku Evropské centrální banky tak, aby lepší chrá, lépe chránila eh, svou měnu a cenovou stabilitu eurozóny. Děkuji mnohokrát. Nyní dostane slovo paní Miret McGuinness. Dvě minuty. Děkuji, vážený pane předsedo. Vážený pane zpravodaj, díky za vaši práci v této věci. A ačkoliv e, zaměření této rozpravy se netýká e, roku 2010, spíše se týká budoucnosti. Děku... Vítáme vás, pane Draghi, zde v Evropském parlamentu. E, jméno vašeho předchůdce, pan Trišet, je velice známé v Irsku a známé bude i vaše jméno. O tom doufám nepochybujeme. E, teprve včera e, pan Newman, náš e, ministr financí, řekl, že jste muže méně slov než vás předchůdce. Nicméně za vaše slova zde dnes ráno vám chci poděkovat. Byla taková, jaká jsme očekávali od někoho ve vaší, ve vaší funkci a byla velice jasná. Byla vyřčena, s úctou, kterou eh, tato příležitost od nás všech vyžaduje. Je potřeba obnovit důvěru, což je velice složitý úkol, eh, zejména v situaci, kdy se důvěry nedostává. Koukám se zde na eh, kolegy, zejména na kolegu Bluma, který zcela správně podle demokratického principu pokládá otázky, ale prosím, buďte opatrní, eh, co žádáte, protože to není problém e, eurozóny nebo Evropské unie, je to problém, problém globální. A pokud se vám splní to přání a euro skutečně selže a tento parlament eh, selže, tak se bude s obrovskými potížemi potýkat i vaše země, pane kolego. A já bych ráda, abychom v rámci této rozpravy si hlavně uvědomili důležitost slov, která jsou zde vyřčena v souvislosti s obnovováním důvěry v Evropě. Jedná se nám o lidi, které zde zastupujeme, které já zde zastupuji. Oni musí vědět, že ti, kteří byli zvoleni, ti, kteří jsou u moci, udělají to správné jejich jménem. Ano, na otázku vám odpovím, ale ještě mě nechte domluvit, prosím. Musíme se posunout směrem od takové té hry, kdy si ukazujeme prstem na toho vyníka, eh, který zavinil naše problémy, protože si musíme uvědomit, že problémy, se kterými se potýkáme, jsou mnohem větší. Všichni potřebujeme, aby euro přežilo a potřebujeme, aby Evropská centrální banka byla součástí procesu obnovení důvěryhodnosti a součástí nových opatření, která budou potřeba do budoucna. Omlouvám se za to, že jsem přetáhla. Eh, dobrá, teď tu máme modrou kartu od pana Bluma, tu jste přijala, a pan Mitchell má také modrou kartu pro vás. E, přijmete i tu? Ano. Dobrá, tak to je další minutka. Dobrá, takže pan Blum, 30 sekund. Ano, víte, já nechci, aby euro selhalo, ale mám pocit, že je tady takový dojem, že nás zasáhl asteroid nebo vlna tsunami, že to v podstatě není problém, který jsme si způsobili sami. E, důvod, proč Evropská unie má takovéto problémy s eurem, je naše vlastní vina. My jsme si to přinesli sami na sebe. To není nějaký boží čin, zásah z hůry. Kdy si konečně tento parlament uvědomí, že si za to můžeme sami? Prosím vás, už se konečně probuďme. Eh, dobrá, to verme mm, eh, tedy jako otázku. Paní McGuinness, prosím. Ne. Eh, tak, já vám odpovím, eh, pokusím se klidně. Naprosto s vámi souhlasím, ale pokud jsme problém eh, způsobili, tak musíme mít i společnou kapacitu jej vyřešit. A křičením se nikam nedostaneme. Samozřejmě vás více lidí uslyší, ale nikdo vás nebude poslouchat. Děkujeme, to bylo nádherně stručné. Pan Mitchell. Řečník bez mikrofonu. Eh, já si říkám, jestli by se mnou paní McGuinness souhlasila, pane předsedo, vzhledem ke zkušenostem z Irska s hospodářskými komentářemi eh, o keltském tygru a tak dále, v tom, že eh, užití slova odborník a ekonom v jedné větě není vůbec přijatelné. Půl minuty, paní McGuinness. Já bych ráda něco řekla. Já jsem ekonomka, já jsem agronomka, a otázku pana Mitchella beru velmi vážně a ráda bych požádala, aby všichni, kdo budou se chtít angažovat do této rozpravy, eh, zvážili důsledky svých komentářů. Eh, není problém kázat zde ve, na veřejné půdě, pak si vypít poslední drink a jít domů, ale zde v parlamentu je důležité, abychom volili slova váženě abychom užívali slova, která mají význam a aby za slovy následovaly i činy. Děkuji. Děkujeme. Vaše slova jsou tak provokativní, že pan Rubik zvedl modrou kartu a chtěl by se vás na něco zeptat. Přijmete modrou kartu od pana Rubika? To bude muset být poslední, kolegové. Prosím, pane Rubiku, půl minuta. Ano, já bych chtěl poděkovat já si myslím, že pro některé eh, naše poslance by bylo lepší, aby si vyvinuli svoji vlastní osobní měnu a potom vydávat pouze své vlastní osobní peníze, ale v praxi to zkrátka nefunguje. Já si myslím, že právě pokud jde o finanční trhy, tak musíme dbát na to, aby jsme zachovali likviditu a proto bych chtěl se zeptat paní McInnes, jestli si myslí, eh, že to, co se stalo včera, tedy to, že centrální banka ve velkém, centrální banky ve velkém eh, vrhaly peníze na trh, že to přispěje ke eh, stabilitě a že je to eh, konec té dvojí eh, recese? Děkuji. Já jsem přesvědčena, že už jsme signál vyslali, že jsme připraveni systém bránit. A fakt, že zde máme koordinaci, je naprosto, naprosto zásadní a měl by to být signál pro trhy, jak konec konců říkal i pan Rompuy zde v, v parlamentu. Trhy se mohou posunout kliknutím myši, ale politika zkrátka trvá. Eh, já si myslím, že je možné, aby celý tento systém fungoval, ale musíme být zaměření a velice opatrní a dívám se směrem k panu Blumovi uvážliví v tom, co říkáme. Děkujeme vám, paní McGuinness. Eh, mimo jiné, já jsem na vás pouze mával, nechtěl jsem tady to kladívko po vás hodit. Dále paní Podimáta, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Se zprávou pana Tremosy i Balsils Evropský parlament plně uznává roli ECB. Byla důležitá v průběhu krize, protože Jakmile se objevily problémy v letech 2007 a 2008, ECB začala jednat eh, a intervalovala na sekundárních eh, trzích. Nicméně víme, že i přesto se nám nepodařilo krizi omezit a nyní má krize systémový charakter. A víme, že to není zodpovědností Evropské centrální banky. Přesto systematickým způsobem a opakovaně Evropský parlament říkal, že rozšíření krize vyplynulo z nedostatečných rozhodnutí, zváhání a ze spoždění při přijímání adekvátních rozhodnutí, především na politické úrovni ze strany vlád členských států. Pane prezidente, rozhodnutí, které včera přijala ECB, které jste zmínil, to znamená koordinovat eh, své kroky na zvýšení likvidity s pěti největšími centrálními bankami. To bude velmi důležité rozhodnutí. Bude mít eh, dopady v současné době, ale všichni víme, že potřebujeme integrovanou a úplnou odpověď na krizi, která půjde ještě dále a která bude také spojena s kritérii větší rozpočtové disciplíny, kterou jste zmínil, a také bude spojena s novými dohodami a pakty, které jste zmínil. Pane prezidente, jak říkali kolegové, my plně respektujeme nezávislost ECB. Nad rámec stability cen je ECB také garantem jednotné měny eura. A právě to je role, kterou by ECB dnes měla hrát. Víme, že nemůžeme vybřednout z krize, pokud nebude posílena role ECB. Samozřejmě, to je určeno vám a Radě guvernérů Evropské centrální banky. Vy musíte přeskoumat všechny návrhy a potom přijmout rozhodnutí. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Než vyzveme dalšího mluvčího, Rád bych upozornil, že eh, v rámci Catch the Eye budou hovořit tři poslanci, pan Mauro, paní Ferreira a pan Drosa. Tak to jenom jako upozornění. Dále pan Ludvigson, dvě minuty. Tak, Děkuji, pane předsedo. Je eh, důležité, abychom si řekli, že Evropská centrální banka během eurokrize odvedla spolehlivou práci, dobrou práci a v poslední eh, době se snižovaly úrokové míry na dobrou úroveň a eh, nakupovaly se eh, státní cené papíry a myslím si, že to bylo státní dluhopisy, bylo to dobré, byly to kroky, které přispěly k vyváženosti a nyní se plánují ještě další opatření, kterými má být krize vyřešena. Ovšem, eh, krize zatím ještě není překonána a systém měny je ohrožen. Pokud dojde ještě k nějakému sebe menšímu narušení, tak by to mohlo opět rozkolísat eh, velmi citlivou rovnováhu a není to tak zcela nepravděpodobné. V takové situaci je třeba přijmout eh, celou řadu opatření, také na politické úrovni, a musí být jasné, že část řešení spočívá v tom, že Evropská centrální banka bude hrát aktivnější úlohu. Banka musí být místem poslední záchrany, to znamená, musí mít možnost zasáhnout. V měnové spolupráci krátkodobě i dlouhodobě by to přineslo větší stabilitu. A samozřejmě to také znamená, že čím více, eh, že bude tady větší riziko eh, v bilancích bank. Ovšem, to vše musíme posoudit také s ohledem na riziko, že selže celková spolupráce. Je potřeba, aby různí hráči v rámci ECB změnili své chování nebo zvážili ho znova. Evropská centrální banka by toho mohla dělat více a mohla zmírňovat turbulence. Nestačí pouze vyčkávat, je potřeba okamžitě eh, přijmout různá opatření. Děkuji a děkuji zpravodaji a také panu guvernérovi. Next. Děkujeme. Eh, nyní tedy Catch the Eye. Nejprve pan Mauro. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Pane prezidente Evropské centrální banky, jak jste vytušil z celé řady vystoupení kolegů, dnes paradoxně, i když nikdo nežádá po ECB, aby skládala účty, chceme, aby přispěla k vizi. A Evropská centrální banka v této vizi může vykonat důležitou věc, to znamená začít hrát svou roli až do důsledku, ale také otevřít se dialogu s touto institucí, protože je zjevné, že ve chvíli, kdy budeme považovat eh, hypotézy pana Tremosy za adekvátní, tak eh, dáme možnost eh, politice, aby vyrazila. Já mám pocit, že zatím jsme v takové mm, propasti a pokud ji nepřekonáme, tak zde bude konflikt. Konflikt, který bude mít nepředvídatelné důsledky. Proto vás žádáme, abyste se otevřel dialogu s parlamentem a abyste měl důvěru v naše diskusy. Dnes eh, nás není mnoho, ale jsme rozhodně připraveni vést Evropu na základě svých vlastních projektů. Děkuji. Paní Ferreira, máte jednu minutu. Vítejte v tomto parlamentu, pane Draghi. Prožíváme opravdu dramatické okolnosti, které vyžadují dobrovolná a rychlá opatření. Je třeba přerušit spirálu zadlužení bank a zemí, ale prioritou je dnes ochrana státu. Musíme zajistit, že státy eurozóny a euro nebudou zničeny ratingovými agenturami a spekulanty. Ve zprávě, kterou přijmeme, kolegy Tremosy i Balsels, předkládáme návrhy, aby se zrevidovala eurozóna, vytvořily evropské obligace, Evropský měnový fond, Tlačí na nás čas a v tomto kontextu je jediným řešením právě Evropská centrální banka. Technicky je Evropská centrální banka právě tím, co potřebujeme. Nesmíme mít strach z toho zasáhnout. Váš mandát je ochranou eura a ne inflace. A ve chvílích, jako je tato, Nesmíme mít pochyby o tom, že je třeba zachránit euro, udělat to, co je potřeba a to právě Evropský parlament i občané očekávají od Evropské centrální banky. Hodně štěstí, pane Draghi. Děkuji a posledním řečníkem, než eh, dám slovo panu Dragimu, bude pan Derosa. Prosím. Hang on. Micro. Řečník bez mikrofonu. Have I got it? Eh, já děkuji. Já chci přivítat pana Draghiho. Samozřejmě integrace je potřeba více, ale naši občané ji nepřijmou, pokud nebudeme mít vyšší demokratickou zodpovědnost a vyšší sociální solidaritu. Zkrátka to jinak nepřijmou. A já si myslím, že na to musíme pamatovat. Eh, chceme-li se vyhnout kolapsu do recese, eh, která bude podobná jako ve 30. letech 20. století, musíme zachránit euro. ECB se musí stát eh, věřitelem posledního poslední záchrany. Jiný způsob podle mého názoru vůbec není. Když došlo ke krizi v Irsku, měli jsme nadbytek rozpočtu a růst HDP byl 25 Eh, dluh eh, byl 25% HDP, což je mnohem méně než ten 60% stanovený strop. Problém byl, že jsme racionalizovali bankovní dluhy, což nás dostalo do eh, oblasti dluhu nad 100% HDP, ale to byly dluhy anglickým, francouzským a jiným bankám. Ale s tímto dluhem se nevypořádáme, pokud se neposuneme směrem vyšší fiskální konsolidaci a směrem všem těm opatřením, o kterých se hodně mluví. V podstatě všechno znamenají disciplínu. Potřebujeme růst, potřebujeme eurobondy a já jsem přesvědčen, že ze všeho nejvíce potřebujeme závazek vůči solidaritě. Děkuji. Děkujeme mnohokrát. Eh, tím jsme ukončili, ehm, tím jsme vyčerpali seznam mluvčím z parlamentu a nyní má slovo opět pan Mario Draghi. Eh, já bych chtěl příležitost využít k tomu, abych vám popřál všeny, vše dobré do eh, vašich budoucích úkolů, protože úkol, který před vámi je, není vůbec lehký. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji všem váženým poslancům a poslankyním Evropského parlamentu za jejich příspěvky do rozpravy. Dovolte mi hned na úvod říci, že se těším na to, že se s vámi budu sdílet eh, názory, že se s vámi budu vyměňovat stanoviska o současné i budoucí situaci a že společně budeme moci reflektovat eh, tuto velice složitou epochu. Mnoho sdělení, která jste zazněla v jsou v podstatě podobná. Jakým způsobem máme obnovit důvěryhodnost, důvěru v rámci eurozóny a důvěru v euro? Tento proces bude mít tři základní pilíře. Prvním z nich je to, čemu jsem už jednou říkal kotva, dlouhodobá kotva, to znamená nový design daňové politiky, daňových pravidel, čímž myslíme hlavně nějakou dohodu. Dohodu ohledně nových fiskálních pravidel. Ta je nutná, abychom znovu vytvořili důvěru ve všechny země, ve všechny členské země eurozóny. Tento nový design eh, je připraven a příštích několik dní bude naprosto zásadních, protože nám řeknou, zda se touto cestou budeme moci vydat, zda bude úspěšná. Je to velice důležité, protože, jak už jsem řekl, to vytváří dlouhodobou důvěru, kterou v dnešní době potřebujeme, hlavně pro ty zbývající dva pilíře. Druhý pilíř je nový design finančních mechanismů v rámci eurozóny. Máme EFSF, což je nástroj, eh, kterému musíme důvěřovat v tom smyslu, že bude fungovat. Ale kromě toho budou potřeba ještě další kroky, to víme všichni. Třetí pilíř je pak národní hospodářská politika a její reakce na krizi. Upřímně řečeno, momentálně zažíváme na této frontě významné pokroky. Jak už jsem řekl, jsem přesvědčen o tom, že většina zemí je nyní už na správné cestě, ačkoliv eh, u některých z nich sice máme dobrou perspektivu do budoucna, ale musíme, nesmíme zapomínat na to, že je důležité také provádění navrhovaných reform. Eh, reformy se nemusí zaměřovat pouze na rozpočet a rozpočtové záležitosti. Musí být rovněž strukturální. Musí to být reformy, které podporují konkurenceschopnost a růst. To jsou tedy ty tři pilíře, na kterých lze znovu vybudovat rekonstruovat důvěru. A jaká je v tomto procesu role ECB? Mnoho z vás se na to ptalo, někteří říkáte, že ECB musí dělat více, někteří říkáte, že ECB má dělat méně. Ale Evropská centrální banka na úvod řeknu, že může jednat podle smlouvy. Což znamená, že od ECB nesmíte chtít věci, které ve smlouvě nejsou. ECB je věřitelem poslední instance pro solventní banky. ECB vytvořila obrovské, obrovský objem likvidity, která e, se nyní opět ukládá do uložných fondů ECB, což znamená, že nejde ani tak o množství likvidity. E, je to je problém to, že tato likvidita necirkuluje bankovními kanály, necirkuluje finančním systémem, necirkuluje ani systémem půjček. Podle našeho názoru je tedy nyní to nejdůležitější, co má ECB dělat, je opravit ten půjčkový sektor tak, aby tato likvidita mohla financovat reálnou ekonomiku, zejména malé a střední podniky. Jsou to právě totiž oni, malé a střední podniky, které jsou dnes pod velkým tlakem, protože jsou to oni, které v podstatě do největší míry potřebují úvěry od bank. Velké korporace, obecně řečeno, si mohou najít různé jiné cestičky ke kapitálu na trhu sami od sebe, takže nejsou tolik závislé na bankách. Právě proto musíme zajistit, aby úvěrový kanál začal co nejdříve znovu fungovat. E, samozřejmě v poslední době zažíváme velké utažení a zpřísnění podmínek pro udělování úvěrů, což vůbec e, nepředznamenává dobrý vývoj biznisového cyklu v příštích měsících. Někteří z vás zmínili SMP, trh s dluhopisy, že má být více aktivní, méně aktivní a tak dále, ale eh, ten myšlenkový proud eh, v celého tohoto nástroje je ten, že chceme opravit eh, transmisní kanály monetární politiky. Nechceme tím vytvářet dodatečnou likviditu. Nechceme tím dotovat vlády. Chceme pouze opravit transmisní kanály monetární politiky. To je ten myšlenkový proud, který toto zahájil a to je ten myšlenkový proud, který i nadále v této věci funguje. Samo od sebe to však není standardním opatřením a tím pádem to bude opatření pouze dočasné, omezené. A omezené, co tím myslím, nebude to navěky a nebude to nekonečné. To chci říct zcela jasně musíme pochopit, že ECB může jednat pouze v souladu se smlouvou. Bylo by chybou chtít po ECB, aby fungovala nad rámec smlouvy, bylo by to jednak ne- nelegální a jednak by to bylo chybné, protože zejména v některých částech Evropy by se tím podkopala důvěryhodnost ECB jako instituce, e, která mimo jiné je nejdůvěryhodnější institucí v eurozóně v dnešní době. Pokud jde o to, co se zmínilo o komunikaci, to mě velmi potěšilo. Eh, jako vždy. Ale zejména v dnešní situaci, extrémně obtížné situaci, nemá v podstatě smysl, abychom zde měli celou změť hluků a hlasů, které střídavě předvídají a přikazují, očekávají přístup monetární politiky přesně takový, jaký se, by se hodil jim, a ne takový, jaký by byl nejprospěšnější pro, celou, pro celé společenství a jeho rozhodovací proces. S tím jedině souhlasím a jednoznačně eh, toto sdělení předám ostatním guvernérům centrální banky. Jak říkám, eh, příležitost vystoupit zde v parlamentu je mi velice drahá a budou, bude mi drahá i do budoucna. Už teď se těším na své příští setkání s Evropským parlamentem, které proběhne za několik dnů na výboru Ekon. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Děkujeme vám, eh, pane Drági. Nyní na závěr rozpravy dostane slovo pan zpravodaj Tremosa i Barces. Máte slovo na dvě minuty. Děkuji, pane prezidente. Drazí kolegové, děkuji za vaše příspěvky do této rozpravy. Pane Draghi, ECB zasáhla a zabránila větší katastrofě. ECB zachránila spoustu Evropanů z toho, aby zase prožila masovní krach banka. Zdá se, že finanční trhy nedůvěřují eurozóně a Evropské měnové unii. Nicméně tlak finančních trhů může pomoci k tomu, aby se ty nejzadluženější země přinutily k tomu, aby snížily své rozpočty a zvýšily svou konkurenceschopnost. Tato krize je příležitostí pro to, aby vznikla daňová unie. Členské státy musí ztratit část své daňové svrchovanosti. Evropská krize je také krizí politickou evropští občané zjistili, že Evropská unie nemá své vlastní nástroje, aby mohla bojovat proti velké krizi. Evropská unie nemá společné zdroje na vytváření svých vlastních politik. Evropská komise byla velmi oslabena také nedostatkem demokratické legitimity. Předseda komise by měl být jeden z členů tohoto parlamentu. Pane Dragi, hodně štěstí. Věříme bance ECB. Děkuji. Uh, Děkuji. Tím jsme uzavřeli rozpravu, která se týkala výroční zprávy ECB za rok 2010. Hlasování o této zprávě